nebo uplatňování takovýchto předpokladů vyplývajících z dohody může určitým způsobem ohrozit jednotný trh. Děkuji. A vystoupením pana Sikierského jsme vyčerpali tuto část. Měli jsme tady ještě paní Barbaru Matera, ale tu nevidím. A tím tedy končíme eh, jednominutová eh, vystoupení. Některé ty minuty byly opravdu hodně dlouhé, protože trvaly vlastně dvě minuty. A nyní tedy přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání, to je zpráva paní Šaldemoze o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem. Paní zpravodajka má slovo. A má tedy čtyři minuty na své vystoupení. může vlastně hovořit až 6 minut, pokud to budeme tedy brát jako 4 plus 2. Takže slovo má paní Šalde Moze nejprve na 4 minuty. Er Děkuji, vážení kolegové, eh, přítomní v sále. Já bych vás tedy chtěla stručně informovat eh, o tom, eh, čeho se týká tato zpráva o, o Marsovou. který jsme koncipovali ve výboru pro vnitřní trh. Týká se to aktualizace směrnice o bezpečnosti produktů a také směrnice, která se týká dohledu nad trhem. Dali jsme doporučení k této směrnici o všeobecné bezpečnosti, aby byla novelizována a náš dokument se rozdělil do dvou částí. Je tady celá řada jednotlivých doporučení, která se týkají dohledu nad trhem, ale také hovoříme o konkrétních opatřeních, která se týkají všeobecné bezpečnosti výrobku. Směrnice o všeobecné bezpečnosti produktů, kterou jsme přijeli před několika lety, byla zásadním milníkem ve vývoji Evropské unie a přináší velké zlepšení. Nicméně máme určité problémy, protože dohled nad trhem není tak dobrý, jak by měl být. E er Musíme posílit dohled nad trhem v Evropské unii, především v období krize, a v současné době vidíme, že eh, je tady zhorčenující tendence, že některé firmy nedodržují pravidla a to má špatný dopad jak na firmy, které pravidla dodržují, tak na spotřebitele. V této souvislosti chci říct, že jsem se velice věnovala otázkám vnitřního trhu a vždy jsem se dozvídala, že kontroly v podstatě neexistují, co se týče těchto produktů. A to je samozřejmě problém, protože po, pro podnik to znamená, že pokud by docházelo každoročně ke kontrole trhu, tak by existovaly konkrétní podmínky, které by byly přiměřené a že by došlo k odhalování podvodníků. Proto je dohled nad trhem tak důležitý pro podniky a samozřejmě je to velice důležité i pro spotřebitele. Já bych se zde ráda konkrétně věnovala e, návrhům, které jsme předložili směrem na komisi, protože eh, Většina toho se týká speciálně spotřebitelů. My jsme toho názoru, že pokud zde máme vysledovatelnost u produktů, tak je důležité, abychom ji mohli zajistit právě pro případ, že budeme potřebovat stáhnout nějaké výrobky z trhu. A zde je důležitá hlavně rychlost, aby členské jste byly schopny zareagovat rychle, pokud dojde k odhalení nebezpečných výrobků na trhu. A rovněž je důležité, abychom byli schopni zkontrolovat i pro výrobky ze třetích zemí. Je důležité, aby i třetí země dodržovaly pravidla, která platí pro vnitřní trh. Rovněž je velmi důležité, abychom v budoucnu měli legislativu, která bude více zacílená. A já si myslím, že je důležité, abychom měli statistiky pro celou Evropskou unii, které by se týkaly nehod, abychom viděli, k jakým nehodám dochází na základě výrobků, které jsou k dispozici na vnitřním trhu. Je tedy důležité pracovat cíleně a je důležité, abychom zajistili, aby podniky, které dodržují pravidla, opravdu z toho měly nějakou výhodu. My neustále zjišťujeme, že existují velké problémy, které se týkají produktů prodávaných na internetu, a totiž, že pro ně nevždy statí, platí stejné bezpečnostní standardy jako pro produkty, které se prodávají běžně v kamenných obchodech. Proto je důležité, abychom lépe pracovali s celními orgány, to je důležité i pro ty normální výrobky, protože to zajišťuje dodržování pravidel. Potřebujeme bezpečnost zejména pro děti. Je třeba zajistit bezpečnost nejen pro děti, ale samozřejmě i pro veškeré spotřebitele. Rovněž je důležité, aby tato směrnice o bezpečnosti výrobku byla přepracovaná. My jsme toho na závě- názoru, že dohled nad trhem je třeba posílit. A rovněž si myslíme, že je třeba, abychom měli jeden jediný společný systém, tak abychom dokázali zajistit jednotný dohled nad trhem. Je důležité zajistit bezpečnost výrobků, tak abychom zajistili i konkurenci. A řádnou hospodářskou soutěž. Chtěla bych krátce vyzvat komisi, aby přistoupila k přepracování směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dala k tomu k dispozici odpovídající prostředky. Děkuji. Děkuji paní Šaldemóze a nyní máme spontánní výstupy poslanců, paní zpravodajka využila svou řečnickou dobu. A nyní tedy si vyslechneme spontánní, spontánní vystoupení, potom paní komisařku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěla bych eh, poděkovat eh, paní kolegyni, že připravila tuto výbornou zprávu. Co bych chtěla říci? Můj příspěvek je uveden ve stanovisku výboru ITRE. Chtěla bych poděkovat paní Šaldmoze, že vzala v úvahu naše stanovisko. Žádáme Evropskou komisi, aby zavedla novou technologii, například eh, mikročipy a novou radiovou technologii, která umožní vysledování jednotlivých produktů. Tím zvýšíme ochranu spotřebitele. Také se zvýší vysledovatelnost z hlediska spotřebitele a spotřebitel bude mít lepší možnost seznámit se s jednotlivými aspekty eh, výrobku a celý proces produkce bude takto mnohem bezpečnější a úspěšnější. Čili ze všech těchto důvodů jsme podali toto doporučení. Myslíme si, že určité produkty by měly být eh, vyráběny ve Francii, nejen aby docházelo k montáži jednotlivých eh, částí, které byly, vyrobly, byly vyrobeny jinde, ale měli bychom eh, tímto způsobem zlepšit ochranu spotřebitele. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo paní Tykau. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rovněž velice ráda poděkovala kolegyně za tuto zprávu. Ráda bych jí poděkovala za to, že rovněž akceptovala naše pozměňovací návrhy za výbor ITRE. Rovněž bych velice ráda poukázala na důležitost evropských norem, které rovněž zjednoduší proces výběrových řízení, například i v elektronické formě a zároveň jsou určitou zárukou bezpečnosti produktu. Rádi bychom, aby Evropská komise připravila zprávu udržitelnosti tohoto standardizovaného procesu prostřednictvím víceletého programu tak, abychom zajistili účinnost tohoto systému. Zároveň zdůrazňujeme důležitost zjednodušení evropských norem a potřebu snížit a zkrátit lhůty v tomto ohledu. Rovněž jsme rádi a chtěli bychom, aby členské státy a jejich orgány rovněž snížily lhuty, které jsou potřebné pro vyhodnocení těchto standardů. Děkujeme, paní Figurejdo. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva má opravdu velkou důležitost a je důležité se věnovat bezpečnostním normám výrobků. A to nejenom s ohledem na eh, obranu produkce, ale také s ohledem na ochranu zájmy spotřebitele, zjednodušením norem a lhůt. Nesmí spochybnit eh, veškeré záruky, které potřebují naši spotřebitelé. A rovněž pokud se e, podíváme na tyto aspekty těch bezpečnostních norem, tak nesmíme zapomínat, že dovážíme také produkty. A na tyto produkty nesmíme zapomenout, musíme je zohlednit a rovněž musíme chránit označení Made in. To je rovněž na výsost důležité. A proto doufáme, že komise zohlední všechny tyto aspekty, které jsou obsaženy v této zprávě rovněž příspěvky výboru ITRE, které byly přijaty paní zpravodajkou a tímto způsobem budeme moci alespoň o trochu pokročit v rámci ochrany bezpečnosti výrobků, v rámci ochrany bezpečnosti výrobců a rovněž spotřebitelů. Děkuji. Děkuji paní Figueiredo a slovo má pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Ve zprávě se hovoří o velkém pokroku. Ovšem, Zvláštní je, že i přesto, že máme ta směrnici o bezpečnosti výrobku, o hračkách a o rapexu, asi 60 ohlášených produktů pochází z Číny. Tedy většina produktů pochází z trhu, který EU nemůže kontrolovat. A já doufám, že nový systém RAPEX ukončí eh, s tím, skončí s tímto problémem, protože je důležité, abychom zajistili zdraví a bezpečnost spotřebitelů. A šokující pro mě je, že čtvrtina takovýchto produktů byly hračky, byly to dětské sedačky, dětské pistole a tak dále. To vyplývá ze zprávy Rapexu z minulého týdne. EU reaguje příliš pomalu. Například zde nebyl zakázán mm, jistý produkt, týkalo se to lahví pro děti, tam byla obsažena jistá um, chemikálie, která vyvolávala rakovinu. Toto bylo zakázáno, ale ne dostatečně rychle. A dále chci říci, že je třeba, aby stažení nebezpečných produktů z trhu probíhalo mnohem rychleji. Děkuji. Děkuji panu kolegovi a slovo má nyní paní Rojtová

Westlund a tím ukončí toto kolo vystoupením poslanců. Děkuji paní Šaldemo za velice dobrou zprávu a ještě jednou bych ráda zdůraznila, že třeba více prostředků a posílených namátkových kontrol, abychom mohli podpořit bezpečnost produktů. V novinách se neustále dočítáme, že při provádění testů se zjišťuje, že příliš mnoho produktů neodpovídá bezpečnostním normám a toto může být životu nebezpečné, mezi jinými také pro děti. Pro mě je nejdůležitější to, abychom měli zajištěnou bezpečnost u chemikálií. Mnoho výrobků obsahuje zakázané chemikálie, chemikálie, které jsou v EU zakázány. A je důležité, aby spotřebitelé Eh, mohli být schopni posoudit výrobky a mohli si přečíst popis produktů a tímto způsobem mohli přispět k tomu, aby nebezpečné výrobky zmizely z trhu. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Tímto jsme ukončili vystoupení poslanců a na závěr doslova slovo paní komisařka Damanaky. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši přítomnost, za to, že jste pozorně sledovali debatu a rovněž také jednominutové příspěvky. Děkuji a nyní má slovo paní Damanek. Děkuji mnohokrát, byla to skutečně velice zajímavá diskuse. Všechny členské státy, zdá se, jsou téměř zastoupeny pouze ženami, takže to je zajímavá připomínka. Dovolte mi, abych poblahopřála jménem Komise Evropskému parlamentu Eh, usnesení, které se týká eh, směrnice o všeobecné bezpečnosti produktů a dohodu nad trhem. Evropská komise vítá toto usnesení a vysoce si vážíme eh, kvalitního obsahu této zprávy. Tento dokument naplňuje také zájmy a úmysly komise, které se týkají bezpečnosti, produktů potřebujeme jasný dohled nad eh, trhem, potřebujeme jasná pravidla, naprosto souhlasíme. Musíme také zajistit, abychom měli fungující vnitřní trh eh, s bezpečnými produkty. To znamená, že Evropská komise již zahájila velice rozsáhlou konzultaci s jednotlivými státy, zainteresovanými stranami, jak dosáhnout eh, nejlepším způsobem tohoto cíle. Abychom našli koherentní řešení v rámci jednotlivých eh, odvětových sektorů, eh, pan komisař Tajany, pan komisař eh, Dali se dohodli na konsolidaci svých kroků, aby zajistili lepší dohled nad trhem. Evropská komise chce zajistit, aby jak spotřebitelé, tak podniky mohli maximálně těžit z bezpečnosti produktu. Chceme zlepšit pravidla v oblasti bezpečnosti produktů, chceme zajistit lepší ochranu zdraví našich eh, spotřebitelů. Musíme pochopitelně vzít v úvahu také naše finanční prostředky, musíme brát také v úvahu jednotlivé kompetence členských států. Ale pravidla by měla být jasně identifikována a měla by jasně uh, odpovídat na nová rizika. Souhlasím s tím, že se objevují nová rizika v globálních dodavatelských řetězích. Také souhlasím s tím, že musíme věnovat eh, velkou pozornost dětem. Zároveň tato revize by měla zajistit rovnější podmínky pro evropské operátory a měla by také snížit eh, vysoké administrativní zátěže. Měli bychom zajistit konsistentnost mezi pravidly v oblasti eh, bezpečnosti produktů a ostatními směrnicemi v oblasti bezpečnosti. Měli bychom eh, brát také v úvahu balíček o zboží. Musíme mít eh, jasná pravidla pro evropské operátory, které takto vytvoříme. Měli bychom zajistit lepší koordinaci, spolupráci v oblasti dohledu nad trhem ze strany členských států. Na závěr, co se týče systému rychlého vyrozumění, systém RAPEX by měl být posílen. Tento systém je nesmírně důležitý. Používáme jej v eh, nejen při spolupráci s Čínou, ale i s jinými zeměmi. Musíme ovšem pomocí tohoto systému odpovědět na veškeré velké výzvy. Pan komisař Tajany i Dali budou spolu předkládat návrh jednotného rámce pro dohled nad trhem. Ještě jednou děkuji za toto vynikající usnesení. Děkuji, paní komisařko. Tímto příspěvkem končíme tuto diskusi. Budeme o tomto textu hlasovat zítra v poledne. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu